Ja, sehr verehrte Kollegen, sehr verehrte Kolleginnen. Vážení kolegové, kolegyně. Paní komisařka má pořád ještě trošku spoždění. A tedy paní předsedkyně, takže proto ji tady zastoupím. Je, tady, je mi velkým potěšením tady přivítat paní komisařku Běnkovskou a já Mám opravdu radost, že máme opět příležitost s ní vést debatu. Mezitím se stala celá řada věcí z pohledu jednotného trhu a my bychom rádi debatovali o pracovním programu Evropské komise, o tom, k jakému pokroku mezi tím došlo a jak si představuje další práci Evropská komise. Jaká témata by ráda navrhla konkrétně o jaké legislativní texty půjde, které jsou například již v přípravě. Něco z toho už jsme obdrželi, ale ne všechno a proto si myslím, že je důležité, abychom se bavili o tom, jak nastavit priority na roky 2017 až 2018, abychom věděli, co se dá čekat. A bylo by asi také dobré, abyste i vy věděla, jaká jsou naše očekávání jakožto europoslanců. A proto už nebudu dál plítvat časem a dám hned slovo paní komisařce. Děkuji, paní předsedkyně, vážení europoslanci. Děkuji za pozvání. Uh, because we have both reached the halfway of... Ne, my jsme se tedy dobrali důležitého milníku, je to zhruba polovina našeho mandátu, času už mnoho nezbývá, pokud jde o další legislativu. A dnes bych ráda krátce pohovořila o pokroku, kterého se podařilo dosáhnout v některých klíčových iniciativách a o tom, co s tím souvisí z pohledu práce vašeho výboru. Také vám představím naše budoucí návrhy i vás seznámím se stavem práce na rozpracovaných tématech. Máme před sebou obě instituce pořád ještě hodně práce a jak víte, od začátku jsme se zaměřovali především na praktická opatření. A já doufám, že tato opatření tedy budou mít opravdu konkrétní dopad na životy našich občanů a podniků. Začnu od strategie pro jednotný trh. Komise již eh, představila více než polovinu iniciativ, které souvisí s tímto pracovním dokumentem a zbytek představí do konce letošního roku. To je evidentní eh, především eh, na příkladu toho, že na konci loňského roku jsme již předložili celý balíček návrhu ke službám a v únoru už jsem navštívila vaše zasedání, bavili jsme se o tomto balíčku a Teď se tedy soustředujeme především na důkladnou implementaci, nenavrhujeme žádné radikální nové kroky. Je to pořád tedy dost ambiciozní, ale především to bude mít skutečný dopad. Jde nám především o zajištění právní jistoty pro poskytovatele služeb, jednotlivé profese ve službách a také pro spotřebitele. V rámci tohoto balíčku chceme především předcházet tomu, že by vznikaly nové bariéry a překážky pro určité profese. Já doufám, že budete připraveni na těchto návrzích pracovat bez odkladu a já musím jen ocenit spolupráci malckého předsednictví v této oblasti, kdy pokud jde o tedy takzvanou e-card, tedy ten elektronický průkaz pro poskytovatele služeb, myslím se, že se nám podařilo najít po velmi obtížných jednáních velice vyvážené řešení, které je užitečné pro poskytovatele služeb a je naprosto zásadní, že domovský i hostitelský stát jsou aktivně zapojeny do poskytování informací a podílejí se na rozhodnutí o vydání povolení. Já vím, že ten návrh je docela složitý, ale je to také velmi praktická věc a já tedy spolehám na vaši podporu. A samozřejmě malcké i nadcházející estonské předsednictví doufejme, pomůže nalézt správná řešení. Ještě bych možná měla zmínit náš přístup k ekonomice sdílení. Jak víte, místo legislativy, kterou schválit by asi trvalo roky, jsme se rozhodli postupovat velmi prakticky a vydat pouze hlavní pokyny. A to na základě aktivního monitorování, které stále pro, probíhá na základě konzultací se zainteresovanými skupinami a na základě průzkumu. Například eh, jsme tedy eh, zahájili studii vývoje v sektoru krátkodobého ubytování. To je takový jeden příklad té sdílené ekonomiky. A je to, myslím, dobrá ilustrace našeho přístupu. Chceme také vytvořit prostor pro to, aby členské státy si vzájemně vyměňovaly zkušenosti, tedy toto, takováto výměna informací by byla otevřena i pro zástupce obcí a regionů. A chceme si také vyslechnout mínění různých zástupců jednotlivých odvětví, spotřebitelů a také asociací zaměstnanců. Je důležité, aby Evropská unie zaujala správný přístup k tomuto novému modelu podnikání, protože pokud to neuděláme teď, za pět let si budeme stěžovat, že tedy jsme promeškali tu příležitost, kterou ekonomika sdílení nabízí. Já si uvědomuji, že v tomto odvětví existuje celá řada problémů. Ale jsme připraveni o nich debatovat. Vítám také práci pana, eh, kterou odvedl pan Dante a těším se také na vaši zprávu. Jak víte, legislativa eh, je takové dlouhodobé úsilí a proto jsme se zaměřili především na praktická opatření. Dalším příkladem je tzv. geoblocking. Tady potřebujeme mít jasný právní rámec a já bych chtěla poděkovat vám a i když tady není, tak zpravodajce za to, že, nebo k tomu, že stanovisko dnes dopoledne bylo schváleno. Ukazuje to také na víceméně široký konsenzus, pokud jde o potřebu odstranit překážky a diskriminační přístupy ve snaze nabídnout větší právní jistotu obchodníkům a, lepší dodržování principu nediskriminace. Ovšem, neměli bychom zapomínat na to, že stále existují překážky, které brání malým a středním podnikům plně těžit z potenciálu jednotného digitálního trhu. A to proto, že často jsou tedy ve stejně slabém postavení jako spotřebitelé. Nicméně přijetí tohoto návrhu vlastně otevřelo cestu jednání na bázi trialogu. Tato jednání začnou v příštích týdnech a komise se bude snažit, aby eh, se tedy spolu s radou a parlamentem dohodla ještě před letní eh, přestávkou. Dalším takovým příkladem je dodávka balíčku, tedy balíčková pošta. Já oceňuji práci tohoto výboru a zpravodajky Beliany Borzan. Děkuji za podporu tohoto návrhu. Záměrem malckého předsednictví je získat souhlas se společným stanoviskem rady červnu. A já doufám, že pokud se to podaří, tak se práci na této iniciativě podaří dokončit do konce roku. Ale obávám se, že tedy některé ty služby, především ty prémiové dodávkové služby, nejsou cenově dostupné, protože tím hlavním kritériem je rychlost dodání, rychlost a pohodlnost dodání. Ovšem za to je třeba zaplatit. A to často není finančně přijatelné. Jsem také zklamaná tím, že ne každý chce tedy dát spotřebitelům a obchodníkům o plnou možnost výběru v tom, jakou dodávkovou službu si zvolí v přeshraničním styku. A nikdo není ochoten pomoci těm menším firmám expandovat také přeshraničně. A konečně se také zaměřujeme na startupy. V listopadu jsme předložili takový balíček opatření, která by měly řešit jejich problémy a já vám mohu říci, že vlastně v rámci tohoto balíčku jsme již začali práce na dvou třetinách navrhovaných opatření. Pokud jde o nadcházející návrhy, Zítra představíme balíček na téma lepší harmonizace a podpora a v rámci tohoto balíčku navrhujeme tzv. nástroj SMIT, tedy informační nástroj pro jednotný trh, to umožní komisi získávat informace přímo od podniků v situacích, kdy potřebujeme komplexní a spolehlivá data. Tento nástroj bude používán jen tedy v rámci velice úzce definovaných a výjimečných okolností a to velmi cíleným způsobem. A takovou další iniciativou, iniciativou je Single Digital Gateway, jedno digitální rozhraní, které umožní tedy na jednom místě na získat všechny relevantní informace o evropských právech a národních pravidlech, která občané a podniky potřebují. A tady tedy navazujeme, navazujeme na již existující platformy, jako je U Europe. A konečně chceme také posílit Solvit na základě akčního plánu, který je zaměřen na za prvé zlepšení kvality fungování Solvit, za druhé širší propagaci tohoto nástroje a konečně také chceme zapojit eh, evropské eh, donucovací orgány eh, do práce na Solvy, tak aby je mohli používat k užitku evropských občanů i podniků. Chceme také v létě představit další dvě opatření, která by měla zlepšit situaci na trhu se zbožím. První iniciativa se bude týkat vzájemného uznávání, to je naprosto zásadní pro fungování jednotného trhu v oblasti dodávky zboží. Víme všichni, že to nefunguje ideálně. A ta druhá iniciativa se týká eh, harmonizace a prosazování pravidel která by měla fungovat v rámci jednotného evropského trhu. Víte dobře, že to velmi eh, často nefungujeme. Chceme tedy eh, přijmout opatření, která umožní rychleji identifikovat eh, produkty, která, které nevyhovují normám a které mohou být nebezpečné pro spotřebitele. A po letní přestávce chceme představit balíček na téma ve zadávání veřejných zakázek. Nejprve tedy vyhodnotíme současnou situaci a stanovíme si další postup. Chceme tedy především touto iniciativou přispět k větší míře inovací, trvalé udržitelných mm, projektů a chceme tedy přesvědčit občany, že prostředky z veřejného rozpočtu jsou vynakládány transparentním a zodpovědným způsobem. Tady nám jde především o to, aby lépe fungovala stávající legislativa. A konečně také představíme balíček eh, k sektoru maloobchodu. To je naprosto zásadní sektor, eh, již jsme o něm debatovali, ale vidíme určitý znepokojivý vývoj směrem k novým omezením. A proto chceme představit balíček opatření v této oblasti. A to ještě tento rok. A teď ještě několik slov k tématům, která, jak vím, vás velmi zajímaví. Za prvé, právo duševního vlastnictví. Já doufám, že ještě zažije jednotný evropský patent v této oblasti, a to dokonce do konce letošního roku. Spojené království a Německo je v posledních stádí, stádích ratifikace a musíme tedy zajistit to, že implementace této dohody začne téměř okamžitě tak, aby tedy příslušný soud mohl začít pracovat. Samozřejmě, aby k tomu mohlo dojít do konce příštího měsíce, tedy do konce května, musí vstoupit v platnost protokol o předběžné aplikaci a k tomu nám pořád ještě chybí souhlas malého počtu členských států, takže já tady apeluji na tyto členské státy, aby jednali co nejrychleji. Ale Spojené království a Německo se tedy již vydali správným směrem, pokud jde o IPR. Tady tedy končíme náš přeskum legislativního rámce a připravujeme další memoranda o vzájemném porozumění mezi jednotlivými zainteresovanými skupinami. Za druhé je tu schválení typu. Musíme eh, tedy zajistit, že ty čerstvé emisní skandály se už nebudou opakovat a proto musíme zásadně reformovat jak to, jak funguje evropský dohled v této oblasti. A k tomu navrhujeme příslušný nástroj. Já tedy vítám, že i parlament chce být v této věci ambiciozní a apeluji na vás, abychom zahájili trialog co nejdříve. Za nás mohu říci, že se budeme snažit dospět co nejrychleji k pokroku. A konečně hnojiva. Tady bych chtěla poděkovat tomuto výboru a konkrétně paní Gál Pelc za to, že vypracovala návrh stanoviska k tomuto velice složitému tématu. Vy jste si dobře uvědomili důležitost eh, jasných definic a jasně formulovaných požadavků na označení eh, současně s tím, že regulatorní zátěž je minimální. Já s vámi naprosto souhlasím s tím, že některé aspekty harmonizace by měly být volitelné a že bychom měli vzít v úvahu určitá regionální a národní specifika. A jsem přesvědčena, že jednání v této věci se podaří rychle uzavřít. Za čtvrt... A konečně obrana, víte, že spolu, evropská spolupráce v oblasti obrany je pro nás velmi důležitá. Nyní se zabýváme implementací Evropského akčního plánu v oblasti obrany z loňského roku a takovým zásadním nástrojem pro posílení spolupráce je Evropský obraný fond, který tady bude uvolňovat prostředky na základě několika nezávislých mechanismů, budeme investovat do výzkumu a také do kapacit. Velice úzce spolupracujeme s členskými státy na přípravě návrhu do, pokud jde o kapacity. Tento bude představen na začátku června. To je skoro všechno z mojí strany. Já tady si opravdu vážím podpory vašeho výboru posledních dvou a půl letech a těším se na vaše otázky. Doufám, že na ně budu schopná odpovědět. Děkuji. Ano, děkuji, paní komisařko, za tento úvod, který nám pomohl eh, získat přehled o tom, co již běží, nebo o tom, co se rozběhne do budoucna, takže i my jako poslanci se na to můžeme připravit. Některé body eh, se eh, ještě vyžádají, obávám se, velmi vášnivé a kontroverzní diskuze. Například ten balíček k jednotnému trhu ICAT a podobně, ale kvůli tomu tady vlastně jsme, abychom vedli diskuze a abychom zjišťovali, jaká pozitivní rozhodnutí mohou věc ovlivnit. Pro vaši informaci dnes dopoledne jsme na půdě výboru eh, odsouhlasili také eh, materiál ke geoblockingu a já si myslím, že to je takový dobrý předpoklad pro zahájení jednání. kolem návrhu Evropské komise. Nám jde především o rozšíření rozsahu působnosti, což se, myslím, ukázalo jako nezbytné. A také jsme zároveň říkali, zároveň jsme odsouhlasili i mandát pro jednání pro paní Tun. Takže tam může zahájit jednání okamžitě. To je také téma, které nás velmi tlačí, mám-li to tak říct, protože to souvisí s dodávkou služeb a zboží, která nemůže běžet hladce, dokud je možné blokovat určité oblasti fungování internetu a proto je velmi dobré, že se zabýváme také tímto tématem. A já tady navrhuji, abychom nejprve dali slovo koordinátorům a koordinátorkám. Nejprve pan Šváb za EPP. Děkuji, paní předsedkyně. Paní komisařko, děkuji za to, že jste dnes dorazila na zasedání našeho výboru a jak už bylo řečeno, paní Gebhartovou. Ne. Teraz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 Äh, Děkuji, než dám slovo dalšímu koordinátorovi. Chtěla bych tu přivítat skupinu návštěvníků, studenty eh, z Cambridgeské univerzity, eh, které eh, pozvala paní Ford, naše předsedkyně, která však již nyní je zpátky doma, připravuje se na květnové volby. Ale i přesto já vás tady vítám a jsem ráda, že tady jste. Já myslím vždy zajímavé dívat se na, pozorovat, co se děje v Evropě, protože jistě vlastně díky tomu získáte lepší pochopení o tom, jak Evropa funguje, lepší, než kdybyste pouze četli učebnice. A nyní tedy pan Danty. Děkuji paní předsedkyně, děkuji paní komisařce, která k nám zavítalo. Už jsme ji nějakou dobu neviděli, takže jsme rádi, že jste k nám přišla, abychom si pohovořili o některých důležitých tématech. Já bych se chtěla podívat eh, nejprve na to první téma, to je jedna z těch čtyř důležitých věcí, ten nový balíček služeb, a to sice pokud jde o oznamování. Samozřejmě ten balíček je hodně komplexní, složitý, a jak víme, tak na radě ty pozice nejsou zdaleka jednotné. My určitě odvedeme náš díl práce, ale je potřeba si tady vyjasnit několik věcí. Jednak eh, ten rozsáhlý, ten, ta rozsáhlá oblast působnosti, eh, to jsou věci, které by mohly mít velikou zátěž na ten administrativní proces, takže to, že bude potřeba tady poskytovat oznamování předem nejenom ze strany států, ale také regionálních a místních subjektů. A to je něco, čemu bychom měli věnovat velikou pozornost. Je zřejmé, že to téma preventivní kontroly ze strany komise je velice citlivá otázka, protože mohlo by se to dotýkat suverenity, ehm, mohlo by to mít vliv na pra, pravomoce členských států jednat nezávisle a činit nezávislou legislativu. Čili je tady potřeba opravdu věci urychlit a zajistit co největší právní jistotu, pokud je o tyto obtížné a citlivé otázky. A my určitě tady odvedeme náš díl práce. Druhá věc, ekonomika, sdílení. Vy jste to tady zmínila. Já jsem zpravodaj k této věci. V nadcházejícím týdnu na příští schůzi bychom to měli schvalovat, takže to bude určitě velmi důležitý moment a až v té chvíli budeme mít k dispozici definitivní text, který dáme komisi. Já bych každopádně vám ale už teď chtěl poděkovat za všechny ty věci, co jste tady e, zmínila a komise se určitě věnuje tomuto Eh, jevu a analyzuje ho, zabývá se těmito důležitými aspekty, ale já si myslím, že bychom se měli zaměřit hlavně na jeden aspekt, na jednu věc, která je poměrně urgentní a kde je potřeba to vyjasnit. Hmm. A komise tady sehrává opravdu důležitou úlohu, protože měla by nám pomoci pochopit, jak rozlišovat mezi eh, lidmi z odborných proces, profesí a těmi druhými. Eh, vy jste tady mluvila o některých těch kritériích, možná o těch prahových hodnotách a říkala jste, že neměly by to být nějaké prahové limitní hodnoty, které budou vyhovovat pro všechny, ale je prostě zřejmé, že je potřeba to tady nějak vyjasnit. Vyjasnit to, kdo je takzvaný ten professional a kdo ne. Hmm. A samozřejmě vy ve spolupráci s místními, s místní samozprávou, s obcemi byste měli na tomto ještě zapracovat, protože to je určitě důležitá věc, která také podpoří jednotný vnitřní trh. A potom konečně ještě taková poslední stručná věc. Jistě vzpomenete si naši poslední rozpravu o tom zeměpisném blokování u jiných než zemědělských produktů. Já vím, že to je velmi citlivá věc, a to nejenom u komise, ale já jenom bych vás chtěl na to upozornit, že stále to máme na paměti. Děkuji. A pokud s tím souhlasíte, dám slovo těm třem koordinátorům, kteří se dostavili e, za zelené, za GUE a za ALDE, než dám slovo paní komisařce. Děkuji, děkuji za slovo, paní předsedkyně, a rád bych poděkovala i paní komisařce za to, že si našla čas mezi nás přijít. Je to pro nás opravdu nesmírně užitečné. Pro mě je to první schůze, která se týká interního trhu. Dva předřečníci se již zmínili o balíčku v oblasti služeb. Já jsem zpravodajem u směrnice pro elektronické karty za náš výbor proběhla již první schůzka jednotlivých zúčastněných stran dneska odpoledne a najednou zjišťuji, že to asi nebude až tak jednoduché téma, jak jsem si myslel dneska ráno. Protože skutečně je to nesmírně obtížné téma. Poté, co jsem měl možnost si vyslechnout zástupce stavebnictví z Německa, způsob, kterým zavádějí tyto postupy, mě vede k přesvědčení, že ta diskuze bude náročná. Moje otázka je jednoduchá. Zmínila jste se jednak o pojišťovnictví, jednak o stavebnictví v rámci tohoto návrhu. Rád bych se ptal, proč zrovna o těchto dvou oblastech. A pokud se ukáže, že celé toto odvětví by se nechtělo zúčastnit eh, tohoto odvětví elektronický karet, že to pro ně bude nesmírně obtížné, mohli bychom si představit takovou situaci, kde, jelikož se to líbí, řekněme, ostatním odvětvím, že bychom měli nějakou řekněme, výjimku ze stavebnictvím? Bylo by to možné, nebo si myslíte, že taková situace by byla neakceptovatelná? Děkujeme, paní Reda má slovo. Děkuji paní předsedkyně a poděkovala bych rovněž paní komisařce za tyto aktivní kontakty s naším výborem. Pokud jde o geoblocking, to je můj první bod, vy jste se o tom zmínila, my jsme přišli s ambiciozní úpravou tohoto textu, především o neaudividuální obsah a copyright v této oblasti, což je podle mě nesmírně důležité pro naše spotřebitele. Proto bych se ráda zeptala, zda je komise ochot pořit tento krok Evropského parlamentu v následných jednáních. Dále jste se zmínila o homologizace. Myslím si, že v této oblasti je důležitá například i kompenzace klientů, protože u Dieselgate například jsme měli obrovský problém, protože u nás v EU naši spotřebitelé na rozdíl od situace v USA nebyli očkodněni. Takže je to například i otázka soudního sporu, Združení pro ochranu spotřebitele, o tom jistě spotřebitelů, o tom budeme hovořit s paní komisařkou Jourovou, čili No skutečně je to takové porušení spotřebitelských práv. Pokud jde o návrh doručování balíčků, jak chcete zajistit to, že si tam nebudou soukromí operátoři vybírat řešínky na dortu, teda ti operátoři, kteří nejsou vázaní poskytováním univerzálních služeb. A u IP problematiky hovořila jste o různých memorandech, porozumění, i o budoucích memorandech tohoto charakteru a proto se chci zeptat, zda to bude nějak strukturálně hodnoceno, podobně jako u směrnice o IP, to znamená dopad na základní práva a to, jak se na to dívá jednotlivá odvětví, protože memoranda porozumění, korelace můžou být samozřejmě efektivní, nější než změna v oblasti Ehm, práv, ovšem je zde i otázka privatizace. U startupů si myslím, že náš výbor podporuje rozsáhlým způsobem opatření komise zaměřená na podporu startupu. Máme zde několik pilotních projektů, které jsme dneska předložili komisi. Právě se tam hovoří o podpoře těchto podniků v různých oblastech a my věříme, že Evropská komise nás v tomto ohledu podpoří. Děkuji. Děkuji. pan Dežon, já se omlouvám, že jsem vás předtím přehlédla, ale teď vám aspoň dávám závěrečné slovo. Eh, eh, eh, Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já se vidím mnoho výzev, které před námi stojí v oblasti digitálního trhu. Paní komisařka má pravdu v tom, že je důležité zajistit růst v Evropské unii a samozřejmě je to oblast, která je zásadní i pro interní trh. To, myslím, je všem jasné. Následující věc, která je důležitá v tomto ohledu, se týká takových částečných návrhů ze strany Evropské komise. My jsme měli možnost se na některé již podívat. S panem komisařem Ancipem jsme o tom včera rovněž hovořili. Ovšem, když se podíváme celkově na tento obrázek, najednou vidíme roztříštěnou sadu pravidel, což je obtížné pro podniky, aby vůbec pochopili, jak jsou propojeny jednotlivé platformy, jak tam fungují spotřebitelská práva, jak fungovat jako jeden celek a proto se chci zeptat, zda to komise nějak již zvážila, především s ohledem na návrhy Rady a Evropského parlamentu. Rádi bychom, aby to bylo zjednodušené téma, aby zde bylo jednoduché propojení mezi jednotlivými návrhy. Další věc se týká digitálního jednotného trhu. Zde bychom měli zajistit příležitosti pro spotřebitele všech velikostí. Samozřejmě, že to neznamená, že bychom nějakým způsobem chtěli přešlapovat na místě. Pokud opravdu chceme, aby jednotný trh fungoval, musíme zajistit dostatek prostoru pro místní nezávislé maloobchodníky, kteří pracují v konkrétních malých řetězcích lokálního charakteru, že mají k dispozici nejenom fyzické prostory, ale zároveň, že je zde určitá možnost eh, například platform, které umožní zajistit sociální hodnoty na místní úrovni. My eh, v IMKU velice pozorně sledujeme boj proti jakýmkoliv neregulérním či neférovým praktikám a právě proto bychom si rádi vyslechli ze strany komise nové návrhy, především v oblasti franchisingu, kde připravujeme zprávu a chci se zeptat, ta komise dělá něco podobného. Děkuji, paní komisařko, takže tady máte celou škálu otázek a já vám proto dávám slovo. Děkuji, děkuji za slovo. Děkuji za všechny poznámky, připomínky. Pokusím se odpovědět na všechny. Ráda bych vás ujistila o tom, že já i Evropská komise uděláme vše, co je v našich silách, aby jednotný trh především v oblasti služeb fungoval. My víme, že je to další situace, kterou řešíme, právě proto jsme si možná vybrali tu oblast služeb. Já jsem možná trošku předjímala už ty další otázky, ale právě proto my jsme si zvolili eh, ty oblasti, které jsou důležité pro tento sektor, finanční služby, stavebnictví. Já se tomu ještě budu věnovat. Jistě víte, jak obtížná byla diskuze u nás na kolegiu. Právě proto jsem řekla v úvodním slovu, že to možná není až tak úplně nejambicioznější návrh, ale i přesto by postupně mohl opravdu zaznamenat velikou změnu. Ne něco revolučního, to rozhodně nebylo možné. Po vašich diskuzích ohledně celého balíčku sami vidíte, jak je to obtížné. Máme zde například už dvě žluté karty německého i francouzského parlamentu, čili musíme nadále diskutovat o tomto tématu, musíme vysvětlovat našim občanům, parlamentům evropských zemí, že chceme alespoň trochu otevřít tuto problematiku. Nechceme postupovat nějakým revolučním způsobem, ale mělo by to být něco zásadnějšího. Pokud je o to, tu povinnost oznamování, v navrženém textu, to znamená alespoň tři měsíce před přijetím, je zásadní, abychom provedli konzultace ohledně notifikace členských států. My zde máme stejný nástroj u notifikace pro sektor v oblasti zboží a funguje nám to. Žádné dotazy, žádné stížnosti na nadměrnou administrativní zátěž zde nebyly. Ale prostě chceme dosáhnout menší počet případů o porušení. Musíme v této diskuzi s členskými státy jasně státům prokázat, že v rámci tohoto legislativního procesu samozřejmě nechceme, aby nám tento proces bránil v práci, ale v rámci tohoto legislativního procesu chceme zajistit my i členské státy to, že nová legislativa je v souladu s pravidly jednotného trhu. S novou legislativou, takže věřím, že to nebude nějaká další zátěž. Je to stejný nástroj, který jsme viděli i v oblasti zboží a tato notifikační procedura snad sníží počet eh, řízení o porušení povinnosti. Pokud jde o tu ekonomiku sdílení, já už jsem se zmínila o tom, že jsme zahájili diskuzi ohledně těch prvních principů z června roce, roku 2006, těch hlavních směrů. Připravujeme návrhy v oblasti bydlení. Samozřejmě, že tam ještě čekáme na rozsudky, to pro nás bude rovněž takové trošku měřítko, jak dál postupovat. Je to soubor, který se zatím tvoří. Mladí lidé jsou zde nyní mezi námi. Já bych jim chtěla říct, že ekonomika sdílení prostě s námi zůstane do budoucna. Je zde zatím mnoho ještě obtíží, problémů, nejasných věcí v oblasti pohostinství v oblasti bydlení. Musíme přijít s evropskou reakcí na tyto problémy a přijít ne s nějakou novou legislativou, ale spíše takovými hlavními směry. To znamená, že to skutečně chceme projednávat, potom ty profesionální záležitosti, neprofesionální nebo ne, mm, ty neodborné profese a tak dále, tam ještě čekáme na reakci soudu. Zeměpisné označování nezemědělských produktů. My jsme již několikrát zahájili diskuzi. Toto označování pro zemědělské produkty funguje dobře, my nyní provádíme analýzu dopadů o nezemědělských produktů. Diskutujeme o možných návrzích, jakmile budeme mít výsledky analýzy dopadu k dispozici, snad budeme schopni přednést něco konkrétnějšího u nezemědělských produktů. Elektronické karty. Jediné, co k tomu mohu říci, proč jsme si zvolili pojišťovnictví a stavebnictví? No proto, že mají jeden z největších hospodářských dopadů na jednotný trh a na evropskou ekonomiku. A většina problémů bohužel právě tkví v těchto oblastech. To jsme neudělali přes noc. My jsme samozřejmě měli kvalitní databázy, diskutovali jsme o tom, provedli jsme rozsáhlý průzkum, analýzu a toto jsou dva sektory, ve kterých máme pocit, že je tam prostě mnoho bariér. Elektronické karty jistě je to horizontální nástroj. Možná, že vy máte problémy s vašimi protěžky u těchto diskuzí. Hm, snad vám poskytneme nějaké kvalitní data byste je mohli přesvědčit. Není to revoluční opět, ale je to skutečně něco, co umožní zapojit do této problematiky domovský hostitelský stát. Neimplementujeme zde princip země původu. To chci zdůraznit, to ne. Ale pokud se nebudeme dotýkat těchto dvou sektorů, plus možná ještě finančního sektoru, tak prostě mm, nebudeme schopni mít dopad na celou ekonomiku. Geoblocking. My víme, že pravidla B2B, business to business, byla vyjmuta z tohoto návrhu, je nám to líto. Jistě, bylo to tak rozhodnuto, ale je to škoda. My teda s tím nyní souhlasíme. Neaudiovizuální copyright služby jsou v návrhu zahrnuty, nám to takto vyhovuje. Samozřejmě záleží i na tom, že ty business modely ohledně příjmu budou nadále fungovat. Já se o to budu snažit zasazovat. Budeme tam ale mít možnost nějaké revizní doložky, tak abychom za několik let mohli tuto situaci shodnotit a možná nějak přizpůsobit, pokud jde o balíčky. Přístup k sítím národních stávajících poštovních úřadů. My se domníváme, že bude dobré či pozitivnější, abychom zde měli více soutěže k dispozici, více konkurence, samozřejmě ale, že národní regulační orgány budou ty, které budou hodnotit tuto otázku přístupu k sítím, takže my prostě budeme se muset ehm, podívat na to, zda odsouhlasíme to, co již bylo přijato. A nyní kompenzace klientů, samozřejmě pro naše evropské spotřebitele. Minulý týden, možná o tom víte, pan předseda komise Juncker reagoval na dopis výkonného ředitele Volkswagenu. Přesně tak, jak my neustále to opakujeme s paní komisařkou Jourovou, bohužel zatím neúspěšně. Nemáme žádné nástroje k dispozici, ale z dlouhodobého hlediska si myslím, že to bude opravdu nesmírně negativní pro tuto velikou evropskou společnost nadnárodní. Je to základ jejich produkce, prodávají nejvíc automobilů v Evropě a měli by k evropským občanům přistupovat, neříkám stejně, není tomu tak, protože máme jinou, ne identickou legislativu se Spojenými státy, ale měli by to alespoň zvážit. Já jsem před několika týdny slyšela že kromě amerických spotřebitelů platili i kompenzace některým jiným státům asi 40 miliard eur a evropským spotřebitelům skutečně nezaplatili nic. To je neakceptovatelné. Komisařka Jourová jistě přijde se stejným prohlášením. Já chci podpořit evropský automobilový průmysl, včetně Volkswagenu, je to opravdu jedna z takových perel našich eh, průmyslových odvětví, ale prostě tak toto nemůže fungovat. Startupy. Dvě třetiny jednotlivých akcí už máme k dispozici, zatím to ještě nejsou legislativní návrhy. Myslím si, že postupujeme správným směrem. Zaznamenali jsme obrovský zájem ze strany členských států i malského předsednictví a poslední záležitost eh, obchodní praktiky. Samozřejmě, že vezmeme v potaz eh, zprávu z června 2016 Evropského parlamentu, pokud jde o potravinový řetězec. DG Grow a DG Agri spolupracují na úrovni na, v rámci fóra na vysoké úrovni. V následujících několika týdnech se to teda bude dál rozvíjet a já si myslím, já skutečně zvažuji hloubkovou analýzu dopadu celé problematiky. Je to věc, která je nesmírně aktuální v mnoha členských státech více než řekněme v jiných. Já a pan komisař Hogan to považujeme za jednu z priorit naší agendy. A to si myslím, že tak to aspoň to v současné době vypadá. Vím, že jsem asi na tuto otázku neodpověděla úplně eh, důkladně, ale pošlu vám i jiné vyjádření. To by od vás bylo opravdu velmi pěkné. Já mám teď obrovský problém. Zbývá nám 10 minut a sedm řečníků na seznamu. Proto navrhuji, abychom tímto uzavřeli seznam řečníků a žádám vás, minuta vám musí stačit, aby měla paní komisařka ještě čas na odpovědět. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já bych ráda ještě pohovořila o problematice e-card elektronického průkazu, protože já tady k tomu eh, působím jako stínová zpravodajka a slyšela jsem tady už hodně věcí od zaměstnavatelů, malých a středních podniků a nesetkala jsem se s nikým, kdo by toto bránil. A vy teď říkáte, že musíme najít rovnováhu, tak mě by zajímalo, jaká rovnováha by to měla být. A potom další dotaz Paní komisařko, eh, vyslechla jste si to, co říkají zainteresované subjekty, protože tady já vnímám veliký odpor vůči této věci, takže to jsou mé dva dotazy. Děkuji. Ano, eh, já si myslím, že možná ještě zazní další podobné dotazy, takže pan Koferaty, jedna minuta. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji, paní komisařko, za váš vstřícný přístup. Já bych se váš chtěl zeptat, jaký je váš názor na proporcionalitu? Ta směrnice předpokládá, že by měl být proveden test proporcionality tak, aby bylo následně doporučeno členským státům, jaké by měla, jaká by měla být pravidla pro regulaci jednotlivých profesí a jaká by měla být kritéria pro jejich výkon. Já si myslím, že návrh ze strany komise ale v reálu neodpovídá eh, těm potřebám. A to sice je velmi málo efektivní, eh, pokud je o ten tlak, který by měl být vyvinut na členské státy tak, aby souhlasili, že bude proveden ten text, test a Eh, ta, že budou nastavena pravidla ohledně regulovaných profesí. To je můj názor. Já si myslím, že to je velmi citlivé téma, téma důležité pro budoucnost jednotného vnitřního trhu. Děkuji, pan van Nistelrooy, jedna minuta. Eh, ik ben echt positief over uw activiteiten, zeker ook dat... Děkuji. Já musím říct, že velmi kladně vnímám vaši činnost, zejména pokud jde o startupy. Ale eh, dnes bych se chtěl podívat na jedno téma. My jsme dnes hovořili o tom, co se bude dít do budoucna, ale když se podíváme trošku zpátky a podíváme se na řízení o porušování smluv, tak tady vidíme celou řadu věcí. Jednotný vnitřní trh nefunguje úplně tak, jak jsme si představovali. Například farmaceutický průmysl v Maďarsku. Tady eh, byly nastaveny určité dohody a na jednotném vnitřním trhu nejsou nijak plněny. Takže to trošku mm, narušuje rovnováhu, některé subjekty jsou vytlačovány z trhu a eh, v situaci například v Maďarsku to vůbec nepomáhá. Takže já myslím, že je opravdu zvláštní, když teď eh, lidé říkají, abychom přestali, protože tohle je nejvíc přijatelné řešení. A já si přitom myslím, že když to takto nastavíme, tak to jednotný vnitřní trh nabourá. Děkuji, děkuji mnohokrát. Já tady mám eh, stručnou poznámku k té legislativě schvalování typu. Eh, kdy vy říkáte, že je potřeba co nejrychleji začít jednat s radou. Ano, já souhlasím, je to tak, my jsme připraveni, ale my teď čekáme na radu, protože jsou to právě oni, kdo musí teď k tomu nějak přistoupit. A já s vámi tady souhlasím a doufám, že i vy vysíláte stejné signály vůči radě, protože my opravdu teď potřebujeme je, abychom mohli tu pozici nějak dokončit. Musíme celou tady tu aféru Dieselgate nějak ukončit, nějak uzavřít a potřebujeme nastavit lepší kontrolní systémy. Děkuji. Děkuji, paní Anderson. Thank you, Commissioner. Very... Děkuji mnohokrát, paní komisařko. Eh, děkuji za to, že řešíte problematiku přeshraničních dodávek balíčku. Všichni se shodneme na tom, že to je velmi důležité. A pokud je o ty cíle větší efektivita, dostupnost a transparentnost, tak já si myslím, že to jsou správné cíle. Ale je tady teď eh, jedna otázka. To, co jste říkala, pokud je o článek 5, tak já musím říci, že já tady úplně nechápu, jak chcete vyhodnocovat dostupnost, aniž byste se na to podívala z pohledu uživatelů, jednotlivců, malých podniků, zejména těch v odlehlých oblastech eh, osob s postižením. Takže proč se na ten text eh, nedíváte tak, že tedy ten koncept dostupnosti nenastavíte právě z tohoto pohledu? Já eh, si prostě myslím, že to stávající změní by mělo umožnit vyhodnocení už na základě těch eh, schromážděných informací, které jsou k dispozici jak ze soukromého, tak z veřejného sektoru. Pro celou řadu z nás opravdu uh, máme tady obavy, pokud je o ty jednotlivé uživatele a malé podniky a já si myslím, že když se tady bavíme o právech spotřebitelů a zkušeností, ono to není jenom o cenách. Já tady mám reálný konkrétní příklad přeshraniční e, objednávky a nebyla tam vůbec žádná volba, žádná možnost volby, takže tady to není jenom o cenách, ale o tom, co vůbec může zákazník dostat. Děkuji, paní Rozie. Merci, madame la commissaire, pour votre présence. Deux sujets. Euh, Vážená paní komisařko, já jsem velice ráda, že jste mezi námi. Budu se snažit nemluvit moc rychle, abych ne, nějak roz, nerozhodila naše tlumočníky, ale alespoň dvě otázky. Služby, celý tento balíček. Ráda bych se zeptala, zda vůbec potřebujeme takový nový nástroj, když jsme ještě nevyčerpali úplně tu celkovou implementaci toho, co máme k dispozici. Například, když hovoříme u elektronických karet, o této situaci, tak vidíme, že v jednotlivých zemích jsou to situace rozlišného charakteru. Některé oznamují, některé neoznamují. Některé země prostě již například plní tyto povinnosti, ale je zde mnoho zemí, které neustále se vyhýbají svým povinnostem. Uh, Čili to byla ta notifikace a dále je to elektronická karta, například jednotné okénko. Já nevím, takový elektronický nástroj Myslíte si, že nový nástroj potřebujeme? Proč nějak nezefektivní to, co již máme k dispozici? Dále byste hovořila o tom, že čekáme na rozhodnutí soudu v některých oblastech, asi 18 posledních měsíců Víme, že strategie v oblasti jednotného trhu zatím ještě není k dispozici, ovšem naše malé a středně velké podniky očekávají eh, určité výsledky. U nás například v jednom malém městečku jsme čekali 24 let na výsledky mm, soudního sporu, mm, čili opravdu to mělo obrovský dopad poté i na vyplácení mest a tak dále. Proto bych se ráda zeptala, jak to vidíte s ohledem na harmonogram časový. Já se hrozně omlouvám, že musím být tak striktní, ale musím vás poprosit, abyste dodrželi limit. Já budu opravdu rychlá. Omlouvám se tak, že jsem dorazila se spožděním. Jsem velmi ráda, že jste tu představila balíček ke službám, protože to je cesta, jak vyvíjet tlak na členské státy, aby implementovaly ty aspekty legislativy, kterým se zatím vyhýbaly. Já se zabývám především tím elektronickým průkazem pro pracovníky ve stavebnictví a dalších odvětvích a chci se zeptat, vzhledem k tomu, že existuje tolik právních překážek a ve smyslu požadavků například 60 akcí ve, ve firmě architektů, teprve pak eh, tedy eh, se můžete usadit jakožto architekt v jiném členském státě. Proč tedy návrh komise nezahrnuje také požadavky, které by byly proporcionální, nebo tedy spíš požadavek na proporcionalitu, aby Například tedy eh, ta pravidla o kapitálovém podílu, akciovém podílu a tak dále byla upravena. Původně to bylo totiž součástí strategie, tato úprava byla součástí strategie eh, k jednotnému trhu. Co tedy v této věci chcete dělat? A konečně, pokud jde o lepší implementaci a prosazování současné legislativy již jsou stížnosti na úrovni členských států, především pokud jde o směrnici o službách a další řízení běží. A já bych byla ráda, kdybyste tedy vyřizování těchto stížností co nejvíce urychlili. Je mi velmi líto, že toho na vás pořád je tolik, ale přesto tedy vám dávám slovo. Paní Charanzová, děkuji. Paní komisařko, za to, že jste se dostavila na jednání tohoto výboru. Musím říct, že když vidím váš program, vaše zodpovědnosti, zodpovědnosti musím říct, že vlastně máte na starosti eh, tedy eh, takovou páteř fungování Evropské unie a vy se opravdu musíte snažit prosadit tato opatření, aby ten jednotný trh Evropské unie opravdu fungoval, protože lidé to od nás čekají, chtějí to vidět. A občas mám obavy, když vidím návrhy, jako je vysílání pracovníků, které v podstatě svou podstatou podrývají fungování jednotného trhu, to ve mně tedy budí obavy. Na druhé straně se mi líbí váš návrh ke službám, například řekla bych, že mohl přijít dřív, ale to je něco jiného. Mám jednu otázku, čas totiž běží, týká se to vzájemného uznávání, revize nařízení o vzájemném uznávání, což je velice důležité pro jednotný trh. Můžete nám tedy říct, kdy k té revize dojde a jaké změny můžeme očekávat? Já bych také ráda položila jednu otázku. Jednu ještě před závěrem. Jde také o tu e-kartu, ten elektronický průkaz, o kterém se vedou velké diskuze. Vy jste řekla, že tento nový nástroj chcete představit se tedy v zájmu toho zlepšit dodávku služeb. My jsme ale tuto věci už řešili příslušnou směrnicí, máme systém EMA, máme také již legislativu k vzájemnému uznávání profesních titulů, čili to jsou tři legislativní nástroje, které již máme k dispozici a proto se ptám, proč vlastně potřebujeme čtvrtý nástroj. Tyhle tři nástroje už máme na místě ne, a jestliže nefungují dobře, proč nevěnovat pozornost jejich zlepšení? Místo toho bychom přicházeli s dalším návrhem, který v případě dodávky služeb ještě zvýší celou tu míru zmatení spotřebitelů. A na to bych tady také ráda slyšela odpověď. A jinak je mi opravdu eh, líto, že vlastně musíte řešit takovou škálu otázek a má to, máte na to málo času, nicméně já jsem chtěla dát tedy kolegům poslancům možnost, aby vás oslovali a teď se prosím pokuste tedy odpovědět na tyto otázky do dvou minut. Děkuji velice, paní předsedkyně. Já doufám, že i na této diskuzi vidíte, jak eh, rozdílné názory panují, například pokud jde o tu e-card, tedy ten elektronický průkaz. A to vlastně ilustruje, jaký problém jsme měli s implementací směrnice o službách. Proto jsme se rozhodli Eh, nenavrhovat úpravu formou nařízení, ale v případě tedy toho elektronického průkazu jdeme jen cestou administrativního zjednodušení. Můžete říci, že to je zásadní pro fungování evropské ekonomiky, že to musíme podpořit a tak dále, ale eh, poslechněte si, co tu zaznělo, jak obtížné to je. A tím reaguji na vystoupení paní Goraca Bild. Ano, v tom úvodním stádiu našeho návrhu všechno to, o čem jste hovořila, bylo zahrnuto ale neprošlo to ani přes kolegium. A to, co tu říkáte o radě a... To a tady ani nemluvím o radě a parlamentu. Mohu tedy říci to, co už jsem tvrdila předtím. Chci, aby to byl velmi praktický nástroj. Padla otázka, kdo nás podporuje. Všechny členské státy s výjimkou Francie a Německa nás podporují takže 26 členských států. Máme podporu 26 členských států, se kterými jsem debatovala na půdě rady. Dva státy, jak už jsem řekla, Francie a Německo, nám vystavili žlutou kartu, ale ostatní nás plně podporují. Není to jenom taková drobnost. Pokud eh, se tedy všichni budeme snažit, protože jde o věc zásadní pro fungování tak eh, pomalými kroky dosáhneme pokroku. Takže prosím, poslechněte si i to, co říkají zástupci různých sektorů. A poslouchejte pozorně, protože pokud se budete snažit rozklíčovat jejich připomínky, zjistíte, že v podstatě jde o protekcionismus, čistý a neředěný protekcionismus. Nic jiného to není. My jsme se o tom bavili, my to tak vidíme, takže poslechněte si ty stížnosti, poslechněte si ty připomínky a snažte se skutečně rozklíčovat, o co jde. Nechtějí v podstatě připustit, aby na jejich domácím trhu fungovali konkurenti ze srovnatelných firm ze zahraničí. Nic jiného to není. Pokud je o test proporcionality, toho rozhodně není tedy nástroj ve smyslu regulace. My to navrhujeme eh, tedy za plného respektování eh, kompetencí členských států, které pak sami rozhodují o regulatorních opatřeních. Jde jen o to rozhodnout, co a jak regulovat které profese, a to je na členských státech. A pokud je toto rozhodnutí podloženo fakty a důkladně provedeným vyhodnocením, to stačí. Neharmonizujeme tedy nějaké pracovní, profesní požadavky, ne, to je tedy uh, v gesci členských států máme více než 4 tisíce různých regulovaných profesí po celé Evropě. V některých členských státech to jde do stovek. A přesto je to vlastně to nejméně regulované oby odvětví. My se eh, tímto postupem nesnažíme nutit členské státy k deregulaci, ale spíš k tomu, aby tedy uvážili, zdali všechny ty požadavky, všechny ty regulatorní úpravy jsou opravdu potřeba. Kdyby se tedy tady ta zátěž snížila o 10%, tak už by to znamenalo významný pokrok. Pak padla otázka k maďarskému farmaceutickému sektoru. My jsme tedy navázali dialog, protože já hájím stanovisko, že je třeba vysvětlit všechna ta národní a regionální specifika, než spustíme pilotní projekt na evropské úrovni, ale ale tady si myslím, že už jsme se přiblížili na dohled řízení pro, řízení pro porušení. Paní Seldemoza, jako vždycky, ona tady není, ale já s ní jako vždycky souhlasím. Schválení typu nebylo původně na programu, malckého předsednictví. Já jsem osobně požádala příslušné ministry a malcké předsednictví o to, aby začali pracovat na tom návrhu, aby jej předložili, aby se mohly rozběhnout diskuze a doufáme, že se dobereme uspokojivého výsledku. Doufáme, že to tady budeme moci prodiskutovat za malckého předsednictví. Ze začátku je to příliš nezajímalo. Pokud jde o balíčky, tady tedy jsme teprve na začátku celého procesu. Návrh legislativy je nyní tedy na půdě rady, pracovní skupiny rady a je to tedy velmi rané stádium, proto také mohu zohlednit všechny vaše připomínky. Nemohu vám slíbit, že je uvidíte v tom konečném návrhu, ale opravdu pozorně poslouchám, co tu říkáte. Je to tedy rané stádium, my si poslechneme všechny připomínky a budeme propagovat určité kvalitativní normy, Například tedy v rámci programu COSMA existuje již webová stránka, na které lze provést srovnání nákladů. Je to důležité i z pohledu stavebnictví. Já tady nechci vlastně do a, této tématiky házet všechno, ale opravdu zvážím, co jste tu řekli. Vzájemné uznávání Já vím, že nám dochází čas, ale vím, že tedy návrh eh, k vzájemnému uznávání projde kolegiem a bude představen ještě před letní přestávkou v červnu. My chceme, aby toto nařízení bylo efektivnější. Jsme tedy v těch posledních stádiích přípravy. a já vám možná detailně odpovím písemně. Děkuji velice, omlouvám se, že jsem hovořila tak dlouho, ale jako vždy bylo mi potěšením. Já bych chtěla velmi srdečně poděkovat paní Běnkovské. Je mi také líto, že jste byla pod takovým časovým tlakem a budu se těšit na budoucí setkání, kde doufejme, budeme mít víc času na diskuzi protože to jsou opravdu naléhavá témata. Každopádně děkuji, že jste se dostavila. Mám ještě jednu drobnou připomínku na závěr. Ano, dva státy vystavili žlutou kartu a já už jsem hovořila s některými státy, které sice nevystavili žlutou kartu, ale nejsou úplně srozuměny s obsahem, takže tady by bylo dobré diferenciovat v odpovědích. Každopádně děkuji a omlouvám se paní Jourové, že jsme ji nechali čekat. Okay, colleagues, uh... Dobře, vážení kolegové, budeme tedy pokračovat. Jak vidíte, došlo ke změně předsedkyně a zároveň je mi velkým potěšením tady přivítat paní komisařku, takže máme tady českou předsedkyni, českou paní komisařku, tak možná bychom mohli i zvážit přepnutí do češtiny, protože uh, tak byste se všichni seznámili s naším krásným jazykem, nicméně my to neuděláme a budeme pokračovat v angličtině. Takže, paní komisařko, děkuji mnohokrát za eh, to, že jste k nám přišla a velice se těšíme na to, že nás seznámíte s aktuálními informacemi, pokud jde o ty věci, které řeší náš výbor, co nás čeká do budoucna a já doufám, že i nadále budeme pokračovat v úspěšné spolupráci ve vašem odboru. Dobrý den, děkuji. Vážení kolegové, nejprve všechny pozdravím polsky, nicméně dále budu pokračovat v angličtině. A jste to právě vy, díky komu můžeme pracovat, spolupracovat, takže já vám za to děkuji. Vážení poslanci, Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové, děkuji mnohokrát za příležitost zde vystoupit. Spotřebitelská politika je v centru naší práce v letošním roce, protože nás čeká nadcházející vyhodnocení refitu, politický trialog o ochraně a spolupráci spotřebitelů, o tomto nařízení a vyjednávání na téma digitální smlouvy. Takže já se zaměřím asi hlavně na tyto body, ale i tak jsem připravena řešit případné další otázky, například pokud jde o Volkswagen nebo dvojí kvalitu potravin. A případně také některé další věci, některá další témata, jako například opatření v kolektivní nápravy, kolektivní očkodnění a podobně. Takže doufám, že bude i hodně času na vaše dotazy. Nejprve pokud jde o refit. Zpráva by měla být zveřejněna do konce května a stejně tak budou zveřejněny výsledky úzce propojeného vyhodnocení směrnice o právech spotřebitelů. A já bych chtěla využít tuto příležitost poděkovat paní Vicky Ford a paní Evelyn Gebhardt za to, že se aktivně zapojili do spotřebitelského samitu, který proběhl loni v říjnu, neboť právě vaše vystoupení a zapojení e, byla účinným příspěvkem a nastartování těchto diskusí. A také Eh, přispěla k těm výsledkům studií o refitu a myslím si, že právě už to, co se řešilo v říjnu, bylo takovou předzvěstí těch hlavních výstupů vyhodnocení refitu. A nyní nej, bych se s vámi chtěla podělit o některé takové první výsledky vyhodnocení refitu potvrzuje se, že stávající evropská spotřebitelská legislativa je v zásadě správně nastavená, protože když jsou účinně uplatňována, tak ta stávající pravidla jsou schopna řešit problémy, s nimiž se nyní evropští spotřebitelé potýkají, a to i v tom sektoru online trhu. E, to je zejména doloženo těmi nedávnými výsledky těch koordinovaných kroků a činností v rámci uh, sítě eh, na ochranu a spolupráci spotřebitelů. Vidíme pokrok v pokud je o plnění dvou rámcových cílů evropské spotřebitelské legislativy. Jednak zvyšování důvěry spotřebitelů a jednak podpora jednotného vnitřního trhu. Evropští občané si eh, váží a oceňují ta práva, která vyplývají z evropské spotřebitelské legislativy. Přinejmenším dvě třetiny respondentů našeho průzkumu řekly, že spotřebitelská práva jsou důležitým eh, faktorem, když dělají svá rozhodnutí, pokud je o nákup zboží a služeb. Nicméně výsledky také ukazují, že ještě je tady hodně práce, zejména pokud jde o zvyšování povědomí o pravidlech, lepší vynucování a lepší možnosti nápravy. To je právě to, co se ukázalo už na tom říjnovém summitu, že tohto budou tedy ty hlavní oblasti, kde by se ještě měly věci vylepšit a změnit. Měli bychom posílit naše komunikační aktivity, eh, navázat na tu eh, osvětovou kampaň, pokud jde o práva spotřebitelů, která běžela v období 2014 až 16. Minulý měsíc jsme spustili pilotní projekt, který byl zaměřen na budování znalostí a kapacity na národní úrovni ve snaze pomáhat malým a středním podnikům v oblasti spotřebitelské legislativy a já bych v této oblasti chtěla poděkovat eh, paní poslankyni Catherine Steeler jako iniciativce toho projektu a také paní poslankyni von Thunen Hohenstein za její účast na workshopu, který proběhl minulý měsíc. Eh, řešení problematiky refitu také ukazuje, že některá spotřebitelská pravidla bude potřeba změnit, aby lépe odpovídala stávající situaci, pokud je o digitální ekonomiku. Stejně tak musíme refit vnímat v kontextu Eh, toho alternativního řešení sporu a online řešení sporu a nadcházejícího a vyhodnocení doporučení z roku 2013 o kolektivním očkodnění. V této souvislosti se komise domnívá, že kolektivní očkodnění by mělo plnit dva důležité cíle. Jednak zlepšení přístupu ke spravedlnosti v případě, že dojde k nějaké eh, hromadné škodě, a druhý cíl, ochrana proti zneužívání sporů. Já teď nechci mluvit jenom o případu Volkswagen a musím říct, že tady vůbec s tím nejsem spokojená. Jedná se o podvodné jednání, které neblaze eh, ovlivnilo miliony evropských občanů, ale myslím si, že je opravdu potřeba se vážně pobavit o tom, že by eh, jednotlivci měli být vybaveni lepšími nástroji, jak sami sebe chránit, protože Vidíme, že žijeme v době, kdy ti větší stále, ti velcí se stávají stále většími a ti malí zase stále menšími. A to je jeden ze zdrojů veliké frustrace naší společnosti. Pokud jde o kolektivní očkodnění, tak v letošním roce proběhne e, vyhodnocení komise o tomto doporučení a to se zaměří na to, jak členské státy provádějí zásady eh, tohoto doporučení v národní legislativy a zda je potřeba také učinit nějaké další kroky na evropské úrovni. Chtěla bych to říct zcela jasně. Cílem je nastavit v Evropě takový systém, který umožní urychleně zastavit tyto nekalé postupy a zajistí řádný přístup ke spravedlnosti, zejména v, tak v těch celoevropských případech, kdy je potřeba tady zajistit, aby dotčené subjekty mohly si zjednat nápravu. A nyní se dostávám k dalšímu tématu a to je nařízení CPC, ochrana spolupráce spotřebitelů. Já bych chtěla mnohokrát poděkovat výboru za e, příslušnou reformu a zejména paní zpravodajce Olze Sehnalové za opravdu vynikající zprávu. Já doufám, že během politického trialogu dospějeme k dobrému výsledku, který zajistí nové pravomoce pro vynucující subjekty, které jim umožní pozastavit nebo uzavřít webové stránky. Dále možnost kompenzace spotřebitelů v případě, že obchodníci způsobí nějaká porušení. A další věc by mělo být, aby komise mohla spustit koordinované kroky a postupy v případě porušení na celoevropské úrovni. A nyní bych se chtěla podívat na problematiku návrhu o digitálních smlouvách, který je velmi důležitý pro celkový projekt realizace jednotného digitálního trhu. Pokud jde o tento návrh, tak rada tady dosáhla poměrně značného pokroku. Eh, malské předsednictví očekává, že dospěje k všeobecnému přístupu v červnu a navazující estonské předsednictví doufá, že dospěje k politické schodě. Všichni bychom měli eh, tady na tento dynamický proces navázat a měli bychom se snažit o plnění hlavního cíle a to je úplná harmonizace, pokud jde o ochranu spotřebitelů na nejvyšší úrovni. Já jsem se setkala, když eh, jsem o tom jednala s estonským předsednictvím a příslušný estonský minister je opravdu velmi angažován, pokud jde o toto téma. Dále, pokud jde o návrh eh, zaměřený na prodej zboží online, tak úloha Evropského parlamentu je naprosto zásadní, aby tady bylo dosaženo úspěchu. Já jsem o tom hovořila už během poslední rozpravy ve Štrasburku, ehm, kdy Opravdu je potřeba se o tom pobavit, jak chceme nastavit vývoj této legislativy a pro komisi je velmi důležité, aby věděla, jak to vidí Evropský parlament, eh, a zejména také mm, s ohledem na to, že výsledkem by mělo být dokončení toho procesu a měli bychom mít dispozici efektivní návrh, který snad zajistí úplnou harmonizaci pravidel pro obchodování online. Ale samozřejmě bude to ještě předmětem dalších diskusí. E, mé složky už pomáhají eh, dodávajícím subjektům Evropského parlamentu v oblasti vyhodnocení dopadů, pokud jde o oblast působnosti toho návrhu zaměřeného na mimo internetové prodeje. Na radě ten návrh zaměřený na internetový prodej už může těžit z toho pokroku, kterého bylo dosaženo protože je potřeba tady zdůraznit, že některé kompromisy, které jsou nyní projednávány v rámci toho návrhu o digitálního obsahu, by, eh, pokud budou hm, trochu upraveny, se daly použít i pro ten návrh eh, zaměřený na prodej zboží online. Například ta nápravná opatření, kdybych to chtěla zmínit konkrétně. A nyní bych chtěla konkrétně eh, zmínit debatu probíhající v Evropském parlamentu na téma Mm, životnost zboží, to je velmi důležité eh, téma, velmi důležitý cíl pro komisi. A já tady k tomu můžu říct zcela jasně, že zcela souhlasím s tím úsilím, které tady je vyvíjeno a chci, aby se tady opravdu vedly hloubkové diskuse, aby tady byla učiněna informovaná rozhodnutí ale zároveň musíme zajistit, aby ten celkový časový rámec nebyl ohrožen. Určitě bychom se měli držet toho jednotného cíle. A to sice, aby celková ta dohoda o návrhu na digi- týkajícího se digitálního obsahu byla dosažena ještě za estonského předsednictví. Vážení kolegové, vážení poslanci, já se těším na naše další diskuse a ráda si vyslechnu vaše názory k těmto i jiným tématům. Děkujeme, paní komisařko, a nyní s komisaři nebo s našimi kolegy, kteří je zastupují, takže Růža má slovo jako první. Děkuji, děkuji, Dito. Ráda bych poděkovala paní komisařce a v podstatě, jestli dovolíte, budu mluvit polsky, protože, jak jsem slyšela na začátku, paní komisařka rozumí úplně všemu polsky. Takže proto jsem se chtěla zeptat ještě o jedné věci, o které jste se nezmínili, vážená paní komisařko, pokud jde o online dispute resolution, to znamená mimo soudní vyřešení sporů v oblasti onlineových nákupu onlineových transakcí. A my jsme v podstatě již před rokem o tom začali jedna Čekali jsme na zprávu od Evropské komise a ještě pořád takovou zprávu nemáme. Proto se chci zeptat, za to teda už nějak připravujete, kdy takovou zprávu získáme. A další záležitost. Málo těchto zpráv, pokud vím, se vůbec dostane na tuto platformu těch ODR řešení sporu, mimo soudního řešení, to znamená proto bych se chtěla zeptat, proč? Proč tomu tak je? Je to proto, že podnikatelé například nesouhlasí s návrhem těchto alternativních um, řešení sporu toho, to znamená těch orgánů ODR nebo ADR, nebo možná se domluví mezi sebou tak bezprostředně, bez mm, prostředníků s jednotlivými spotřebiteli, že v podstatě vlastně potom nepotřebují řešení prostřednictvím těchto orgánů. A druhá věc. Paní Olga Sehnalová možná bude mít stejný dotaz. A to je tak různá kvalita produktů ve stejných označeních, ve stejných obalech a najednou víme, že v podstatě různé chemikálie nebo potraviny nebo například Eh, prášek na praní a různé věci, které jsou identicky označeny a identicky balené, ale my víme, že ta kvalita je tam často různá, protože víme, že probíhaly různé výzkumy, například na Slovensku takovým združením pro spotřebitele a na tom Slovensku přišli, dospěli k závěru, že jsou tam různé kvality No a proto my jsme zahájili, nebo jsme hovořili o tom, že zahájíme takový pilotní projekt, abychom dále zkoumali tento, mm, tuto problematiku. A proto bych vás chtěla poprosit za nás, za všechny, protože my jsme vlastně o tom dneska hlasovali, o tom pilotním projektu, a paní komisařka a celá komise podpořila tento pilotní projekt, o kterém jsme hlasovali. Děkuji nám. Děkujeme za SAD, pan Dante. Děkuji za slovo, eh, paní předsedající. Děkuji. Vážená paní komisařko. Já bych rád řekl následující věc. Skandál Volkswagen poukázal nejenom na problémy, pokud jde o monitorování emisí, ale zároveň i obrovské nedostatky v oblasti ochrany spotřebitelů v Evropě. Američtí spotřebitelé získali kompenzaci, jak víme, a podle mě je neakceptovatelné, aby v Evropské eh, unii neexistoval podobný mechanismus, pokud jde o kolektivní nápravu těchto škod proti například nyní konkrétně Volkswagenu, ale vlastně proti všem společnostem, které nějakým způsobem podvedly evropského spotřebitele. Neměli bychom zvážit nějakou legislativu v tomto ohledu. Většina toho samozřejmě funguje, ale pokud jde o obranu a ochranu našich evropských spotřebitelů, tak zde musíme mít nějaký právní nástroj, který by umožnil našim spotřebitelům reagovat Eh, kdykoliv, když dojde k takovému problému ze strany poskytovatelské společnosti. Samozřejmě, že tam budou ještě i další dotazy, ale nyní nám prostor i jiným kolegům. Děkujeme za EKR. Jste někdo? Za ALDE. Já. Paní komisařko, předřečníci se o tom již zmínili, návrh Olgy, Růže, můj návrh byl dneska schválen dopoledne. To znamená například ta duální kvalita produktů, různorodná kvalita produktů v Evropě. Mm, pro Českou republiku je to nesmírně citlivé téma pro české občany, slovenské občany, Poláky. Proto bych se ráda zeptala, co bychom mohli udělat ještě kromě tohoto šetření a studie, kterou chceme zadat. A dále je to Volkswagen. Já jsem neustále, dokonce i dneska ráno dostala otázky českých novinářů. Hovořilo se o tom, že parlament přijal usnesení na poslední plenárce. Ano, evropští spotřebitelé musí získat kompenzaci. Co bychom ještě mohli udělat pro tyto naše spotřebitele? Co dalšího bychom mohli udělat, paní komisařko? Ale děkujeme vám za váš silný hlas v tomto ohledu. Myslím si, že i v tisku jste byla nesmírně viditelnou osobou a my si toho vážíme. Digitální smlouvy, digitální kontrakty. Tam došlo ke spoždění, jak víme, proto se chceme zeptat, eh, pokud jde o ty hmatatelné návrhy u těchto produktů, zda s tím souhlasíte a nyní po té, co máme výsledky refitu, myslíte, že bychom měli nějakým způsobem pozměnit tyto návrhy? Děkujeme. Zakuje, je zde nikdo není, takže ze zelené paní Reda. Děkuji paní předsedkyně a ráda bych poděkovala paní komisařce za její návštěvu. Tři otázky. Nařízení CPC. Vy jste se již zmínila o kompenzaci spotřebitelů. Já skutečně doufám, že parlament i komise i ráda budou spolu, teda vlastně komise a parlament se spojí a přesvědčí rádu v tomto ohledu. Trochu mám obavy ohledně přístupu institucí, pokud jde o pozastavení některých webových stránek. My jsme navrhli ochranu základních práv v této oblasti, jakákoliv opatření spotřebitelských orgánů musí jít proti, namířeny proti poskytovateli obsahu a ne internetových služeb. A nejzásadnější opatření u základních práv musí být schválena soudem, například inspekce eh, daných eh, pracovišť a zároveň i pozastavení webových stránek. Co si o tom myslíte? Druhá část, digitální smlouvy. My jsme o tom zatím nehlasovali v parlamentu, ale spadnuje zde veliká schoda, pokud je o digitální obsah, že tam potřebujeme objektivní kritéria konformity, schody. Nebude za, nebude stačit, pokud prodejce napíše cokoliv, co si přeje v oblasti služeb a pokud s tím bude souhlas na straně klienta, tak tento produkt bude považován za dostatečně konformní, jelikož se snažíme o harmonizaci v této oblasti, musíme zde prostě mít vysoké standardy s ohledem na naše spotřebitele. A dále hierarchie nápravy u digitálního obsahu jsou to často drobné mikroplatby méně než jedno euro u MP3, čili velké požadavky na nápravu by mohly být obrovskou zátěží, jelikož často spotřebitel souhlasí s náhradou výrobku, pokud taková možnost je. A dále whistleblowing, oznamovatele. Já jsem já k tomu vždycky hovořím, velice často se k tomu zmiňuji. Já si myslím, že pokud byste byla dostatečná ochrana svědků, tak by jsme právě u takových skandálů jako Volkswagen o tom věděli již dávno, i na našem slyšení to bylo potvrzeno. Co plánuje komise v tomto ohledu? Můžeme očekávat legislativní návrh ochrany oznamovatelů a bude to pokrývat horizontálně různé oblasti evropských politik? Děkuji. Dobře. Paní komisařka souhlasí s tím, abychom ještě vzali tři řečníky. Lucy Anderson. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, paní komisařko. Několik otázek ohledně online a offline eh, návrhů prodeje zboží Ráda bych zúraznila, podobně jak se jsem zmínila, že nás čeká ještě hodně práce, pokud to chceme rozšířit v rámci celé Evropské unie, to znamená ten prodej zboží. Pokud jde o harmonizaci, bez ohledu na úroveň harmonizace je jasné, že v praxi ta právní jistota je stejně důležitá a je zásadní, aby podniky a i spotřebitelé znali svá práva. Proto bych se chtěla zeptat, a já jsem připravovala návrhy jako stínová zpravodajka za náš výbor. Že jsme tam neměli více informací v článku 17, pokud jde o tento návrh, aby mohli vlastně spotřebitelé prosazovat lépe svá práva. Co si o to myslíte, když se vrátíme k tomu Dieselgateu? Když hovoříme o právech spotřebitele, asi bychom v podobných situacích měli mít právní nástroj či mechanismus, který umožní chránit fyzické osoby nebo ty, kteří je zastupují, požádat o kolektivní náhradu, protože v mnoha zemích je to problém a srovnání s tím, co se děje ve Spojených státech, je Jasné. Čili to je ta právní problematika. Jakým způsobem bychom mohli nějak rozumně, bez nějaké další zátěže, zajistit toto právo pro všechny, aby lidé měli možnost prosadit svá práva. Děkujeme. Paní Olga Sehnalová má slovo. Pani komisařko, eh, já mám trošku problém s tím, že v podstatě někteří kolegové už v podstatě řekli to, co jsem chtěla, chtěla říct já, ale přesto eh, jako zpravodajka nařízení CPC eh, si dovolím jenom připomenout, že tento týden začínáme trialogy, vyjednávání s radou a některá ta témata, ke kterým Eh, má Evropský parlament eh, ve zprávě, kterou jsme velkou většinou přijali v našem, eh, v našem výboru, má mnohem, mnohem silnější a jednoznačnější pozici než v Radě, tak já doufám ve vaši podporu během těchto jednání, abychom například ve věci kolektivního očkodnění a podobně přesvědčili naše kolegy v Radě, že to, že to má smysl. Eh, druhá věc, eh, i o dvojí kvalitě už, jsme, už, jsme, eh, už tady byla řeč. Já jenom připomínám, že rezoluce Evropského parlamentu z roku 2013 volala nebo chtěla po Evropské komisi, aby udělala opravdu eh, velký a řádný průzkum trhu, eh, který by eh, tato zjištění potvrdil nebo vyvrátil, ať už se týká potravin nebo, nebo nepotravinářských výrobků. Takže já jsem ráda, že jsme se nakonec dohodli na pilotním projektu, který byl dneska eh, podpořen eh, naším výborem. Doufám, že eh, nalezne podporu i u vás a dostane se jako jedna, jeden, jedna z aktivit do rozpočtu na příští rok, abychom tedy konečně mohli začít s monitoringem trhu Ehm, já se opravdu domnívám, že je to, že je to věc, která eh, se nesmí, nesmí podcenit, protože i ta je o důvěře eh, ve vnitřní trh a ve fungování Evropské unie a v tom, že jsou všichni její občané a spotřebitelé ehm, v podstatě je s nimi zacházeno stejně. Eh, já bych tady toto téma v žádném případě nepodceňovala. Ehm, jsem ráda, že se tedy po letech k tomuto tématu hlásí i další kolegové. Díky. Thank you very much and... Děkujeme. A nyní to ještě poslední řečník, paní Gebhardt. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní Jourová, za vaše vyjádření. A chci také poděkovat za to setkání, které se uskutečnilo ve Štrasburku, které nám umožnilo eh, pohovořit vzájemně o problémech, tak jak je vnímáme. Já jsem o tom debatovala i dnes se svými spoluspravodaji. Mohu vás ujistit o jednom, budeme dělat všechno pro to, aby ještě letos pokročila jednání s radou a dospěla ke konci, protože vidíme naléhavé problémy, které existují v oblasti smluvního práva a to právě tedy v té digitální doméně, kde je nutné najít řešení. Nemůžeme se tedy dovolit dlouho otálet. Já jsem také s velkým potěšením slyšela to, že se velmi eh, často vyjadřujete k problematice lifespan, protože nemůžu říct, že bych byla vyloženě nespokojená s pravidly, které máme, ale nedovedu si představit, že budu mít stejnou, stejně dlouhou záruku pro pračku a plnící pero. Je třeba si tedy uvědomit, že různé typy produktů mají různě dlouhou životnost a také v oblasti digitálního obchodu to bude hrát určitou roli digitálního obsahu, takže je velmi důležité, že jste ochotná uvažovat o nalezení řešení, které by bylo pozitivní. Také vnímám velmi pozitivně to, co jste řekla k tomu, že je třeba vysílat takový nový signál ze strany Evropské komise v rámci toho skandálu s dýzlovými motory, ať už to nazýváme Dieselgate nebo jakkoliv. A to z pohledu tedy právní ochrany e, spotřebitele, e, protože ta je v rámci Evropské unie řešena velmi různě v některých členských státech nemají spotřebitelé vůbec žádné prostředky k tomu, aby se domohli svého práva. A například tedy, pokud dojde k znehodnocení ceny vozidla, které zakoupili za určitou částku. Proto by bylo dobré uvažovat o tom, jak přijít s nějakým nástrojem kolektivní ochrany práv právě u těchto problémů, které jsou celoevropské nebo dokonce celosvětové. Když si uvážím, jak například američtí občané jsou nyní již očkodněni a evropští občané zůstávají s prázdnýma rukama, je to pro mě jen velmi nepříjemná představa. A my už za té poslední, předchozí legislativní periody jsme se snažili apelovat na toto téma na novou legislativu v této oblasti a já proto ráda slyším, že bude předložen nový návrh. I na to se dívám velmi pozitivně. Děkuji. Děkuji, paní komisařko. Slyšela jste celou řadu připomínek, celou řadu otázek a nyní vám dávám slovo. Děkuji velice, dámy a pánové, děkuji za vaše otázky, připomínky. Některá byly velmi inspirující. Zareaguji na vystoupení paní Kepa. Když se na to díváte pozitivně, jsem ráda, protože velmi často uh, jsme, slyšíme tedy to tohle ocenění v případě, že se tím nechcete zabývat, ale jestliže tedy říkáte, že se tím máme zabývat, jsem připravena přijít s časovým plánem, který nabídne v určité rozumné době nějaké konkrétní návrhy toho, jak dál postupovat. A to, patří, to platí tedy především o tom návrhu kolektivního očkodnění. Nyní začnu tedy u alternativního řešení sporů. Víte, že tou lhutou pro implementaci byl únor loňského roku a ještě předtím, než uběhla tato lhůta, jsem chtěla eh, zahájit takovou propagaci na, v rámci Evropské unie, propagaci toho, co je to ADR a jak tento systém použít. A to tedy v době, kdy lidé stále více nakupují zboží online. Bylo by však řečeno, abych to nedělala, protože na úrovni členských států existují velké problémy s technickou připraveností systému. O rok později, v únoru 2017, se, se pořád ještě potýkali s technickými problémy a spožděním, zvláště v případě některých členských států, na které nebudu ukazovat prstem, ale během těch jednotlivých eh, individuálních debat s ministry se snažím je přesvědčit, o tom, jak důležité je, aby harmonizovali své postupy s touto legislativou, protože ADR představuje tedy zás, může fungovat pouze, pokud bude celoevropský ekosystém pokud to tedy ze strany jednoho členského státu nebude fungovat, tak to poškodí celý systém. Takže já vás mohu ujistit, že tedy na věc velmi tlačím a jak jen to bude možné, vystoupím v této věci znova a budu vás informovat o vývoji. Pokud jde o, tom, jak systém, o to, jak systém funguje, neznám přesná čísla, ale je je používán stále častěji, obchodníci propagují tuto možnost, ale jak jste řekli sami, v mnoha případech se to lidé přímo vyřídí s obchodníkem a proto pořád ještě plně tento systém nevyužívají. Ovšem na tom není nic špatného. My jsme vytvořili systém proto, aby lidé měli rychleji a jednodušeji nárok na kompenzaci ten současný systém byl tak složitý, že 70% lidí, kteří si koupili něco, co nefunguje nebo nevyhovuje, to prostě raději vzdají než aby se snažili o odškodnění, protože to považují za postup, který je příliš náročný, zdlouhavý, drahý. A my jsme tedy přesvědčeni, že ADR by tento pohled na věc mohl změnit a že lidé by mohli tento nástroj používat častěji i v rámci přeshraničního řešení sporů. Já se na to tedy dívám s takovým opatrným optimismem. A slibuji, že to budu propagovat ještě tedy před Vánoce. 2017. My to prostě musíme dotáhnout do konce. Musíme ukázat lidem, že Evropská unie nabízí praktické řešení pro každého spotřebitele, že to nejsou jenom velká slova, velká legislativa, ale že tedy eh, to má eh, pozitivní dopad i na kapsu jednotlivce. Pokud jde o rozdílnou kvalitu potravin a chemických produktů. Tady k tomu padlo několik otázek, já se to pokusím schrnout do jedné odpovědi. Nebyla jsem tady, když jste přijali usnesení, ale to není výmluva. Musím říct, že jsem se zapojila do hledání problému poté, co jsme neprosadili toto téma Eh, ochrany zdraví a kvality potravin. Nemáme to, a to právě z toho důvodu, že nemáme žádné přímé důkazy o tom, že potraviny v nižší kvalitě mají nějaký negativní dopad na lidské zdraví. A já bych tady dokonce řekla bohužel, protože kdybychom takové důkazy měli, mohli bychom jednat. A pokud jde o kvalitu produktu jako takovou, nemáme technické normy, které by říkaly, že Nutella musí mít takové a takové složení. Nic takového nemáme a proto jsem se do věci zapojila. Paní Sehnalová se mnou nesouhlasí, ale opravdu my nemáme technické normy pro každou značku. Je mi líto, ale nechme paní komisařku domluvit a pak eh, si uděláme ještě jedno kolečko otázek. Já jsem si tuto eh, záležitost vzala za svou z pohledu ochrany práv spotřebitele, protože vidím, když se na to podívám z perspektivy evropského jednotného trhu, ve chvíli, kdy otevřeme hranice, dostáváme se do situace, kdy stejná značka prodává potraviny a zboží v dvou různých úrovních kvality. A to já považuji za nekalý obchodní postup. A tak se na to dívám kontinuálně, a to i z právního hlediska, což mi dá větší tedy šanci na vyřešení problému, když se na to dívám tedy z toho pohledu legislativy, než eh, v případě kolegů, kteří se na to dívají z pohledu ochrany eh, zdraví. Já jsem slíbila eh, tedy, eh, že schromáždíme data z orgánů, které se zabývají ochranou spotřebitele. Za pár dní na konci dubna bychom tato data měla mít k dispozici. Pak provedeme analýzu situace a z té první analýzy vyplývá, já cituji, že jde o problém východní Evropy což tedy je možné prokázat i důkazy na základě dat, která jsme sebrali a chci poděkovat paní Sehnalové za to, že tuto studii vypracovala, že dala k dispozici materiály a podklady, které jsme použili k tomu, abychom tedy doplnili to, co nám ještě chybělo. A pokud jde o přehled celé situace, ale eh, vidíme, že tento fenomén skutečně existuje a já jsem přesvědčená, že s ním musíme skoncovat, protože to vlastně znamená, že máme nejenom dvě různé úrovně kvality z potravin, ale také dvě různé úrovně kvality spotřebitele. A poté, co, jsem, co tady dojde ke sběru důkazů, já vystoupím před skupinou na vysoké úrovni, která řeší problematiku potravinového řetězce budu je informovat o této situaci a dohodneme se na tom, jak postupovat dál. Já jsem si jistá, že to je ten správný okamžik, Poté, co tedy jsme provedli analýzu situace, sebrali jsme důkazy, to je tedy ten správný moment, kdyby měli zasáhnout úřad, eh, orgány zodpovědné za ochranu spotřebitele v členských státech vstoupit do kontaktu se svými kolegy v sousedních členských státech a zahájit koordinované úsilí. Já tady tady nehovořím o evropské legislativě, ale o lepším prosazení stávající legislativy na základě jasně přehledně provedeného vyhodnocení. A to je tedy právě na komisi, aby provedla toto vyhodnocení. A na základě tohoto vyhodnocení by pak bylo třeba jednat. A já předpokládám, že vy budete nadále velmi hlasitě vystupovat. Já za komisi mohu slíbit, že budu velmi aktivní. Dokonce chci jednat přímo s některými obchodníky, kteří obchodují tyto, eh, s těmito produkty, čili nabízí produkty v různé úrovni kvality eh, na obou stranách jedné hranice a budu je tedy tlačit. Musíme také více zainteresovat na celé věci samotné spotřebitele. V některých členských státech totiž vidíme, že spotřebitele vlastně neu, neužívají moci, kterou mají taum. Moc spočívá v tom, že mohou přestat kupovat některé produkty, ale na nás pak je, abychom je informovali o tom, které produkty spadají do té podkapitoly produkty nižší kvality. Já také jednám s některými technologickými firmami, protože přeci musí existovat technologie, která umožní identifikovat to zboží nižší kvality, například s použitím mobilních, tele, mobilních telefonů, které umí přečíst čárový kód. No, mohli bychom najít i další inovativní způsoby, na základě kterých můžeme informovat lidi o tom, o které produkty jde které, se kterými produkty by, se, by měly přestat kupovat, protože tady jde také o chování spotřebitelů a o jejich zájmy. Já se omlouvám, pro mě je to tedy srdeční záležitost a opravdu doufám, že se v relativně krátké době dobereme nějakých konkrétních výsledků. Pokud jde o pana Dante, ten se ptal na skandál Volkswagen. Padly i další otázky. Je to zajímavý rozdíl mezi Spojenými státy a Evropskou unii. Já jsem byla nepříjemně překvapená tímto příkladem a také tím, že vlastně nemáme možnost jednat na úrovni Evropské unie. Dita se tedy ptala, co budeme dělat dál. Tady je to, myslím, jasné. Musíme tady prosadit nařízení CPC ve formě, kterou jsme navrhovali. Paní Sehnalová také volala potom, abychom byli velmi eh, striktní. My budeme tvrdohlavě prosazovat to, co jsme navrhli v tomto nařízení a já už jsem oznámila na radě, na zasedání rady, že budeme velmi nároční i v průběhu trialogu protože musíme přijít s praktickými nástroji, které nám umožní zareagovat na tyto obrovské škody, ke kterým došlo v Evropské, ke kterým dochází v Evropské unii a jedním z těch příkladů je právě i aféra Volkswagen. V případě Volkswagenu budeme usilovat o nějaký nefinanční bonus. Já jsem na to tlačila už od loňského září, o, tady na nějakou formu očkodnění, například prodloužení, ve formě prodloužení záruky, a to z velmi dobrého důvodu protože Volkswagen se zavázal, že vozidla, o která jde, opraví do podzimu letošního roku tak to mělo být opraveno 85 dotčených vozidel, ale já jsem trošku podezřívavá, pokud jde o to, o jakou opravu jde. Možná to bude mít totiž nepříznivý dopad na spotřebu a výkonnost automobilu a proto chceme, umožnit spotřebitelům, aby uplatnili právo na prodloužení záruky, tak aby měli lepší šanci získat očkodnění v případě, že takováhle úprava bude mít negativní dopad na výkon vozidla. To je opatření, na kterém si trvám. Samozřejmě eh, moje právní kompetence v tomto ohledu není eh, příliš velká, proto také jednám s orgány na ochranu spotřebitele a pracujeme na koordinovaném postupu. Děláme tedy to, co je možné na úrovni členských států a v rámci jurisdikce každého orgánu který se zabývá ochranou spotřebitele. Ale to je další věc, kterou musím zmínit. Máme velmi fragmentovaný systém, protože tedy ty orgány, které se zabývají ochranou spotřebitele v členských státech, mají různé legislativně zakotvené pravomoce. A to je také něco, co bychom měli řešit, například prostřednictvím nařízení CPC. A budeme na tom dále pracovat prostřednictvím REFIT a také tedy v rámci toho návrhu o kolektivním očkodnění pro evropské spotřebitele. Pokud je o kolektivní očkodnění, tady musíme provést řádnou analýzu toho, jak to funguje v členských státech, kde tato možnost již existuje a musíme zajistit, abychom to, že nepředložíme návrh, který bude podobný tomu, jak to funguje ve Spojených státech, kde je možné podávat kolektivní žaloby. Tam jde spíš o obchod, ne o spravedlnost. O tom jsem přesvědčena. A my nechceme, aby k něčemu podobnému docházelo v Evropě. Proto musíme být velmi opatrní, jestliže navrhneme něco legislativní povahy. A musíme nabídnout i bezpečnostní záruky proti tomu, že ten by tento systém mohl být zneužíván. To je pro mě tedy priorita. tento návrh na kolektivní očkodnění projde vyhodnocením v průběhu letošního roku a první poloviny příštího roku, čili konkrétní návrh lze očekávat na konci příštího roku. Já tedy doufám, že to znamená co nejdříve. Pokud jde o digitální smlouvy při prodeji Eh, hmotného zboží. Víme, kde ten problém je. My jsme navrhli plnou harmonizaci pro nákupy online. Snažili jsme se odstranit administrativní překážky mezi členskými státy tím, že bychom zavedli jeden jednotný režim pro celý evropský digita- jednotný digitální trh. A to z dobrého důvodu. Protože tedy nákupy online by vlastně neměly znát hranice a to je velice důležitý prvek také v rámci strategie digitálního jednotného trhu, což je jedna z našich priorit. Nicméně, prostřednictvím tohoto návrhu se ukázalo, že do určité míry přispívá ke snížení ochrany spotřebitele v několika členských státech. A vy jste správně poukázali na to, že to je něco, co bychom asi měli opakovaně zvážit. Ale já teď řeknu jasně, v případě online prodeje jsem byla připravena propagovat takový systém. A to i za cenu toho, že v malém počtu členských států dojde k oslabení ochrany spotřebitele v některých oblastech. Ale i v případě tedy obchodování offline, řeknu upřímně, že si nedovedu představit plnou harmonizaci systému záruk a očkodnění za prodej offline, tedy přímo v obchodě, na mojí ulici. Taková harmonizace by znamenala oslabení ochrany spotřebitele. Já nebudu v Irsku vysvětlovat paní O'Connorové, proč jsem to prosadila, protože jsem tím, jestliže jsem tím přispěla ke snížení ochrany spotřebitele z jejího pohledu. My tedy musíme hledat řešení ve formě například harmonizace prodeje online a off, offline, ale musíme najít řešení pro členské státy, které již teď mají vyšší míru ochrany. Vyplatí se však za to bojovat, musíme však být opatrní. Časová posloupnost. Chceme postupovat rychle počkáme na výsledky studie eh, trvanlivosti zboží. Já nejsem proti inovacím, já se sama těším na výsledky této studie, ale zároveň budu usilovat o to, aby to bylo pro spotřebitele jednoduché a aby to také neznamenalo žádnou další zátěž pro obchodníky. To jsou ty mé dva základní principy, kterých se musíme držet. Paní rada, přesvědčit radu. Ano, pojďme přesvědčit radu. A v tom smyslu, že nařízení CPC musí nadále zůstat velmi striktní. A já budu otevřená. Jestliže nebudu mít kompetence k tomu, abych zahájila řízení, pokud budeme svědky rozsáhlých škod v rámci Evropské unie, ve velké části Evropské unie, tedy bez těchto důkazů nemá smysl s tím vůbec začínat. Proto také budeme velmi striktní. Pokud jde o digitální obsah, myslím si, že jdeme správným směrem, tam, kde se snažíme specifikovat eh, cíle a kritéria konformity, tak aby tedy ta míra ochrany spotřebitele byla nadále vysoká, a také aby ta nápravná opatření měla určitou hierarchii, Myslím, že jsme dospěli už k dobrému závěru tím, že to tedy funguje na dvou úrovních. A to řízení tedy probíhá poměrně rychle od toho prvního kroku, kterým je náhrada či oprava, a potom krok druhý, kterým je odstoupení od smlouvy a, a náhrada kupní ceny. Ale i k tomu tedy na radě byla velká debata. Whistleblowing. to je velké téma a my si musíme uvědomit, že tady je třeba dospět k rozhodnutí v celé řadě vlastně nepříjemných nebo ožavých záležitostí to na úrovni evropské je to obtížné a ještě horší je to na, horší je to na úrovni členských států. My jsme vedli velmi důkladnou debatu s ministry spravedlnosti. Každý členský stát má určitý mechanismus ochrany těchto whistleblowers, tedy těch osob, které upozorní na nesrovnalosti, ale někdy je dost těžké rozlišit, jestli taková osoba je vlastně hrdina nebo spíš zločinec je velmi důležité ověřit si, že tedy ten člověk jedná v dobré víře. Proto pracujeme na studie, na studii, v rámci které se budeme snažit ověřit platnost legislativního základu v rámci Evropské unie protože máme eh, odvětví, ve, které, ve kterých již existuje legislativa na ochranu těchto whistleblowers a je to dokonce eh, harmonizováno na evropské úrovni. Ochranu tedy eh, těmto osobám bude nabízet i nový úřad evropského prokurátora a já vám mohu říci, budu moci říci v druhé polovině letošního roku, jak se věc vyvíjí. Pokud máte nějaké nápady, my jsme otevření vašim doporučením, protože jde o zásadní záležitost, velké téma. A pokud jde o obchody online, offline, o tom jsem hovořila. Pilotní projekt k zboží dvojí kvality. Ano, to bychom podpořili cokoliv, co vrhne světlo na rozsah problému. Nyní se totiž pro, potýkáme s, pro, s tím problémem, že je třeba vlastně ten problém správně nadefinovat. Nejenom z pohledu geografického, ale také z pohledu toho, o jaké typy produktů jde. Paní Gebhardt, jí jsem začal odpovídat jako první a s ní také skončím. Letos bychom chtěli uzavřít jednání na půdě rady k digitálním návrhům, k, návrhům smluv k digitálnímu obsahu. My bychom, víme, že tedy v některých aspektech tohoto balíčku budeme postupovat rychleji, nicméně nadále to chceme nazírat jako balíček, protože bychom poškodili tedy legislativu k digitálnímu obsahu, pokud bychom předbíhali. Čekáme tedy na schválení obecného přístupu, ke kterému by mělo dojít na radě v červnu. A velmi pravděpodobně ta orientační debata, orientační politická debata proběhne v červenci na neformální radě za estonského předsednictví. Takhle tedy vypadá mm, náš časový plán. Paralelně samozřejmě poběží aktivity i na půdě Evropského parlamentu, pokud je například o problematiku trvanlivosti zboží a doladění znění stanovisek mezi jednotlivými frakcemi. Pokud je o právní pomoc, děkuji za inspiraci v této oblasti, my se tím budeme zabývat. Ovšem, když se vrátím zpátky k tomu potenciálnímu návrhu k kolektivnímu očkodnění, musíme zvážit, zda to bude plně otevřené, fungovat ve všech odvětvích, nebo jestli to zúžíme jenom na případ spotřebitelských sporů a pak tedy je relevantní otázka, zdali to bude otevřeno pro lidi obecně, zdali se mohou nějak sami organizovat a žádat kolektivní očkodnění, nebo zdali použijeme nějaké předem nadefinované orgány, které by se staly zástupci eh, lidí a také uvažujeme o tom, že tedy spory by byly řešeny nejen před soudy, ale také na bázi mechanismu alternativního řešení sporů, protože tím bychom ulevili soudům v Evropské unii. Teď jsem, ho, teď jsem tedy hovořila z pohledu komisařky pro spravedlnost. Děkuji. Děkuji mnohokrát a také bych chtěla říci, že vy, jako paní komisařka pro rovnost pohlaví, si možná všimnete, že této rozpravě bylo přítomno víc žen poslankyň než mužů. Já vím, že někteří kolegové si přáli ještě vystoupit, ale už se nám poněkud nedostává času, takže nevím, zda Roža ještě k tomu něco má. Já myslím, že jste odpověděla na většinu věcí. V podstatě je to podobná věc jako to, co tady řešila Olga a celá řada z nás. Jestliže umožníte takový postup, kdy ve stejném obalu stejná firma bude prodávat různé věci, ve stejném plechovce obalu a podobně, tak se z toho může stát poměrně běžná praxe. A to je něco, co nemůžeme dovolit. Jestli chtějí prodávat různé produkty v různých zemích, eh, dobře, ale nemělo by to vypadat jako stejný produkt. Tím, že tomu dávají stejný ze stejné označení, tak je to podvod. A mm, neříkám, že komise je za to přímo odpovědná. Každopádně já vám děkuji a budeme vás ze všech sil podporovat. Děkuji mnohokrát, Julie. Vy jste také chtěla ještě něco stručně? Ano, já bych chtěla jenom říci, že zelení předložili návrh směrnice o ochraně oznamovatelů a myslíme si, že je opravdu důležité, aby komise co nejdříve postoupila na přípravě legislativního návrhu. Myslíme si, že studie je první krok správným směrem, ale když se to projednávalo na plenárce, tak tady byla jednomyslná podpora ze všech politických skupin. Děkuji. Závěrečné slovo, paní komisařko. Ano, my budeme pracovat s tím vaším návrhem, to je zřejmé. Použijeme i další zdroje, abychom to nastavili správně. Pokud je o dvojí kvalitu potravin, tak eh, musíme být připraveni na to, že nás i budou zesměšňovat v našich snahách, protože řada lidí už mi říkala, že vyřešíte problém, bych tak řekla, s otisky prstů a Evropská unie má celou řadu jiných problémů, ale ne, já jsem řekla, tohle je opravdu velký problém, a pokud jde o důvěru lidí, kteří potřebují vědět, že Evropská unie stojí na jejich straně. Takže my musíme být velmi silní a být schopni eh, přinášet účinné protiargumenty, když nás budou zesměšňovat. Děkuji, paní komisařko. Já myslím, že pokud jde o dvojí kvalitu potravin, tak bychom v našem výboru měli vést náležitou diskusi. Ve chvíli, kdy budou k dispozici výsledky studie, bychom se měli k tomu tématu ještě jednou s vámi vrátit. Já vám děkuji mnohokrát, paní komisařku, děkuji za váš čas a za to, že jste se s námi podělila o váš pohled na e, tuto oblast. Takže já vám děkuji, to je konec stávající schůze a dále nás čeká jednání koordinátorů. Děkuji.